So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen nach. Tak, dnes vás mohu všechny přivítat jmény. A zaznělo šest jmén celkem. Srdečně vás vítám. A ještě pan Šimansky, tak sedm. Tak dnes tady máme pořad jednání, eh, kde nebude žádné velké hlasování, to nás čeká až příští pondělí, ale přesto tady máme pár bodů, eh, které musíme projít. Takže bod číslo jedna, eh, přijetí pořadu jednání, nejsou námitky, takže můžeme. Pokud se týče tlumočení, bude nám chybit estonština a malčtina, jinak máme všechny jazyky. Dále, eh, pokud se týče trialogu, eh, měli jsme 4. března eh, s trialog ke směrnici o medu a zhodli jsme se. A pak 19. března budeme hlasovat v Envy a na plénu potom april, tedy duben 2. Dále jsme se dohodli na emisním systému pro leteckou dopravu. K dohodě došlo 4. března, zatím ještě není jasné, jestli to schválí úplně všechny frakce. A e, kompromisní text potom ještě e, potřebuje přijetí zde výboru Envy, ale to snad je jasné. Dále jsme měli e, druhý dialog včera, to jsou invazivní species, a včera jsme měli trialog, kde já jsem s pravodajem, a to byl recast CITESu. Eh, tam eh, ten trialog eh, byl přerušen z mé strany a rada prohlásila za nestydaté to, že se škrtly všechny delegované akty. Bylo to pro řešek proti parlamentním právům a půjde se tedy do druhého čtení. E, ostatní e, výbory nás podpoří. Také jsme e, přijali zprávu kolegy Sajera, kde je zcela jasně vymezený náš mandát a my jsme to včera tedy vyzkoušeli aplikací na CITES. To je v pořádku, my máme čas, netlačí nás termíny, takže si opravdu nenecháme šlapat po vlastních právech kvůli nějakým upatlaným kompromisům. Eh, po to vlastně včera trvalo, tak to trvalo. Tak, schválení zápisu ze schůzí konaný ve dne 27. a 28. listopadu a poté 22. 23. a 20. ledna. Má k tomu někdo námitky? Ne, takže přijato a tím se dostáváme k čtyřce a to je výměna názorů eh, s členem účetního dvora Janem Kinštem a bude to na téma implementace programu Live eh, Máme tady stalo zpravodajku. Já musím říct, že já jsem velkým fanoušek projektu Live Velice mě to zajímá. Je to velmi zajímavý program a jsem z toho celý napjatý. A taky mě zajímá tedy, eh, jakou analýzu jak tedy vyzní vaše analýza a e, jaké rady od vás vyslechneme. Poté tedy nejdříve pan Jan Kinšt a poté paní Jutta Hauk. Prosím, máte slovo. Yeah, thank you, Mr. Chairman, thank you. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám e, za příležitost účastnit se e, tohoto zasedání a že vám mohu prezentovat eh, závěry eh, zasedání Soudního dvora 615 2013. Eh, jak víte, výdaje na Eh, životní prostředí se velice rozšířily přes různé oblasti. Je to 2,5 miliardy, na leta 2007 až 2013 je to vlastně jenom 5 ekologických výdajů. Eh, měla to být původně platforma pro výměnu a nacházení osvědčených postupů a jako katalyzátor dalšího rozvoje ekologické politiky EU. Z toho vyplývá, že efektivita Eh, Life eh, je velice závislá na tom, zda příslušný projekt je katalyzátorem ekologických změn. Eh, Komise chtěla výrazně zvýšit tento nebo rozšířit, posílit význam tohoto programu a proto také jsme se zabývali auditem. A sice zajímalo nás 95 projektů z 20, tedy 95% projektů za celý pěti, kteří jsme přímo eh, navštívili na místě. Eh, bylo to zejména tady v těch velkých příjemcích prostředků z tohoto programu, to znamená eh, Německo, Itálie, Francie a Velká Británie. Zjistili jsme, že nedostatečná implementace měla negativní dopad na efektivitu. Čili v čem byly problémy? Příliš mnoho cílů při eh, relativně omezeném rozpočtu. Měli jsme tam celkem 12 různých politických oblastí, což znamenalo příliš velký rozptyl a chyběla nám ta kritická hmota, eh, kritická masa, která by eh, prospěla těm nejdůležitějším projektům. A nepodařilo se dostatečně posílit tu ekologickou politiku, což je hlavním cílem. Dále, eh, tento rozpočet byl rozdělen na národní alokace pro jednotlivé členské země a sice, ano, eh, proporcionální rozdělení projektů mezi členskými zeměmi je sice pozitivní, ovšem také to znamená, eh, že zde máme příliš konkurenci, příliš mnoho konkurence projektů uvnitř jednoho členského státu. A e, často je třeba říci, že e, pokud by projekty měly spíše, e, byly na rovině EU spíše než se soustředit národní problémy, bylo by to daleko efektivnější. Za druhé, dál jsme kritizovali nedostatek společných výstupů a indikátorů, jaké by bylo možné schromažďovat a vyhodnocovat. To samozřejmě Eh, nám brání v včasném vyhodnocování eh, efektivnosti tohoto programu, eh, protože takové to midterm evaluation, to se vlastně nám, k tomu se dostáváme v podstatě až po pěti letech, což je až ke konci programu. Výsledky jsou velice důležité. My jsme zjistili, že jsou problémy v implementaci, zejména tyto. Komise nevždy dostatečně zdůvodnila eh, výběr projektu. A to se týká zejména některých aspektů, které jsou pro nás zásadní z hlediska efektivnosti programu LIFE, zejména eh, demonstrativní a eh, inovativní charakter kvalita diseminace kroků a akcí, eh, případně využitého potenciálu, který jsme očekávali. To podkopává transparentnost programu a jeho systému, ale také různé aspekty nejsou řádně posuzovány a opět se to projevuje negativně na efektivnosti jednotlivých projektů a programů jako takového. Také nebylo dostatek pozornosti věnováno skutečným výsledkům projektu a také nevíme, zda tyto výsledky budou dostatečně trvalé, nebo zda je lze zopakovat jinde. Například byla připravena implementace a e, závěrečné zprávy, e, kde nám prezentovali své názory na výsledky. A monitorování, které následně e, provádí komise, provádí taky revizi těchto zpráv a ukázalo se, že ačkoliv příjemci prostředků jsou obvykle příliš optimističtí, je třeba říci, že mnohé jejich Eh, mnohé jejich závěry byly jednoduše a prostě okopírovány monitorovacím týmem. Zhruba 72% eh, těchto zpráv, eh, respektive bylo, závěrů bylo přehnaných, přeceněných. Což znamená, že ty výsledky programu jako celku jsou taky přeceňovány. Ke klíčovým cílům eh, patří to, že tento program má fungovat jako katalyzátor dalšího rozvoje ekologické politiky a dalších kroků. Nutnou podmínkou je to, aby příslušné výsledky projektu, ty projektů eh, byly dále šířeny a napodobovány. Bohužel tady jsme našli významné nedostatky. Sice eh, projekty mnohde dosáhly pozitivních výsledků, ale bohužel program selhal v efektivním šíření těchto výsledků eh, k dalšímu napodobování. Například, eh, pokud jsou, projek jsou eh, beneficienty projektu soukromé firmy, berou to jako svoji strategickou, strategickou výhodu a e, výsledky jsou potom popisovány pouze, pokud se týče komerčních výsledků, ale dále ne. E, málo se dozvídáme o ekologickém dopadu projektu. E, pouze 8 z 23 projektů, které jsme navštívili, bude skutečně také následováno a myslím si, že to je velmi chabý výsledek. Soudní dvůr přichází s řadou doporučení, které by měly se vyrovnat se všemi těmito problémy a řešit tyto problémy. Komise by měla například omezit eh, žádosti jenom na omezený počet priorit. To bude na prospěch eh, zjednodušení a zefektivnění. A Projekty by dále eh, měly být eh, vyhodnocovány eh, podle přínosů a nemělo by se to líbá třeba na geografickou rovnováhu. Také by bylo dobré, kdyby se posuzovaly zvlášť jednotlivé aspekty velkých projektů, jako třeba inovativ, inovace nebo kvalita výsledku, kvalita diseminace výsledku a tak dále. Pokud se týče eh, těch výsledků, eh, tak ty by měly být využívány k tomu, aby se usnadňovala eh, další implementace. A je třeba kriticky analyzovat právě tato opatření, zejména tedy tu diseminaci tak, jak ji navrhují příjemci prostředků. Dále by bylo třeba zvážit, jak lépe Eh, povzbuzovat eh, další využívání výsledků a překonat eh, tendenci soukromých firm chránit si své výsledky. Pane předsedo, to je zhruba všechno a já nyní si rád vyslechnu vaše reakce. Děkuji, pane Kinčte, a nyní dostane slovo zpravodajka Jutta Hauk. Děkuji. Zvláštní zpráva eh, účetního dvora, eh, takové zprávy my eh, vždycky vítáme a tato zvláštní zpráva o provádění programu LIFE, tak tady účetní dvor přišel s určitými výsledky a jde samozřejmě o to, abychom mohli při tvorbě legislativy tyto výsledky zohledňovat, ale na to ta zpráva přišla příliš pozdě. Eh, ta zpráva přišla v době, kdy už je legislativa hotová a eh, my nejsme příliš hrdí na, toho, na ten výsledek, kterého jsme dosáhli během eh, irského předsednictví, takže nemůžeme teď nyní možná, že první, první žádosti o program Life mohou přijít až v Dubnu, protože během loňského roku už byla uzavřena, byl uzavřen legislativní proces. Eh, vážený pane předsedo, já si myslím, že eh, je skvělé, že alespoň eh, jeden člověk tady získal nějaký integrovaný projekt, ale bylo to příliš brzy, protože my máme několik příkladů projektu Integrity, jak zní ten název. Já můžu odvést ten příklad Lux, Eh, ale eh, účetní dvůr eh, musí možná až někdy za dva roky v příští zvláštní zprávě hodnotit i tento projekt. Bylo tu kritizováno to, co se týká samozřejmě národních alokací, k tomu se vztahovala ta kritika a e, velká skupina e, Evropského e, parlamentu, možná dokonce i většina, se vyslovila proti národním alokacím. My bychom chtěli ty projekty pouze vnímat z hlediska evropské přidané hodnoty, což ovšem nevždy tak bylo během eh, legislativního procesu a proto eh, nyní eh, musí se udělat i národní alokace. Vždycky samozřejmě je potřeba hledat kompromis, a pokud jde o ty národní alokace, tak tady je potřeba vinit radu, ta to chtěla za každou cenu zachovat, pokud možno na věčné časy tak po, po, povedlo se nám nicméně dosáhnout toho, že dochází k ustupování, k phasing out o, na, národních alokací. Pokud jde o tu replikaci, tak já doufám, že e, budou zřízena e, určitá e, místa, kde ta replikovatelnost projektů, které běží v jedné zemi, bude moci probíhat i v jiné zemi, samozřejmě za e, jiných podmínek, ale přesto e, v podstatě bude moci čerpat poučení z nějakého už probíhajícího projektu. E, protože my už nějakou dobu chceme, aby existovalo jaké, jakýsi networking mezi členskými státy a jejich úřady, které zpracují pro program LIFE. My dokonce máme i jakési školení, aby ty státy, které e, si myslí, že se ocitnou pod radarem, e, tak aby se mohly e, nějakým způsobem zlepšit při svěřování a vyvíjení projektu. Já Eh, já doufám, že pokud jde o ty eh, pracovní eh, programy, které byly rozhodnuty, nebo mají být rozhodnuty radou a komisem, že, komisí, že to nebude znovu odmítnuto. Já bych se chtěla zeptat také komise, jak eh, pro ten program LIFE eh, eh, v letech 2014 až 20 se hodláte řídit doporučeními účetního dvora a jak, jakým způsobem je budete přebírat do plánování, nebo zda jste to už udělali. Jak pokud jde o nastavení priorit, tak pokud jde o jednotlivé instrumenty, anebo také ten, ten výběrový proces. Vy jste tu kritizoval sledoval ten eh, proces výběru a eh, já se ptám, eh, existují také tedy nějaké, nějaké způsoby, jak zjistit, jak daleko který projekt například může dojít oproti jiným projektům, jak jste říkal, tak v rámci jedné země může potom sloužit jako katalyzátor, takže e, dobrý efekt nějakého e, projektu e, placeného z evropských daňových peněz může být vlastně ještě mnohem větší. Může mít ještě pozitivnější dopad na životní prostředí. Pana Kinšta bych se chtěla zeptat, zda ten současný rozpočet na LIFE by měl být navýšen. Komise to navrhla samozřejmě, takže Eh, do, došlo ke zvýšení, ale ne tak velkému, eh, jak jsme si všichni přáli a v podstatě to celkové zvýšení eh, bude také pokrývat tu novou část, totiž část klimatické politiky. A do jaké míry tedy z vaší analýzy vyplývá, vy jste to zmiňoval eh, administrativní praxi v oblasti eh, politiky životního prostředí. Eh, jak to vaše analýza hodnotí? Do jaké míry se z ní dá poučit pro oblast klimatické politiky, která bude novou součástí toho programu? Zejména pokud hovoříme o tom, že ty projekty vlastně nejsou dostatečně konkrétně zacílené. Jak to tedy bude s těmi eh, novými, nově navrženými eh, finančními eh, instrumenty v oblasti klimatické politiky? jak s nimi budeme zacházet, aby požadavky účetního dvora byly alespoň na tomto místě zohledněny. Máte už v tomto směru nějaké indicie? Eh, pokud tedy, které byste potom, potom mohli zprostředkovat komisi a příslušným agenturám, aby se nezjistilo za dva nebo tři roky, že ta kritika je pořád stejná. To bychom byli neradi. My chceme, aby se všechno implementovalo eh, pořádně a správným způsobem. Potom mám ještě otázku ohledně monitorovacího týmu. Eh, vy jste už eh, několikrát, jak jste tu dnes zmínil, eh, hovořili o monitorovacím týmu. Kdo to má být? Má to být komise? Mají to být některé úřady členských států nebo nějací jiní aktéři? Kdo, kdo to je ten monitorovací tým? Eh, já eh, nejsem jenom členkou tady eh, výboru pro životní prostředí a zpravodajkou pro LIFE. Já se také zabývám rozpočtem poměrně hodně. A pokaždé, když slyším, že přijde nějaký pracovní požadavek, já neříkám, že všechno je zcela špatné, e, ale e, veli, vnímá se to často velice špatně. Snaží, snažíme se tomu vyhnout. A ti lidé, e, kteří se tím eh, zabývají, ovšem eh, musí od někud ty prostředky dostat. Takže myslíte si, že eh, musí to monitorování provádět komise, nebo to má být upraveno v členských státech, nebo má být nějaký systém vypracovávání zpráv? Zkrátka, jak si ten monitorovací tým představujete? Tak tady prozatím skončím. Myslím si, že tu e, máme mnoho kolegů, kteří se chtějí zeptat, nebo možná ne tak mnoho, ale každopádně ti nejdůležitější tu jsou. Ano, e, takže ne kvantita, ale kvalita. Dobře, nyní e, kolega Gerbrandy, prosím. Děkuji, Juto i v těchto programech Live Day spíše o kvalitu než kvantitu. Děkuji vám, pane předsedo. Především já bych rád zdůraznil, že hovoříme o jednom z nejúspěšnějších finančních programů EU. Ale stále tu vidíme spíše negativní nebo kritickou zprávu z účetního dvora. Jak se z toho můžeme ponaučit? Rád bych především uvedl, že tato zpráva by měla být povinná nejen pro všechny eh, studenty eh, oboru evropských záležitostí a vůbec pro všechny studenty, kteří se zabývají evropským právem, ale také pro členské státy eh, Evropské unie, pro jejich vlády, jejich vládní nebo správní orgány. Předkládáte také tuto zprávu na Radě pro eh, otázky životního prostředí. To by bylo nesmírně užitečné nejen pro ně, ale i pro ECOFIN, kde sedí ministři financí. Toto je totiž klasický příklad toho, co se děje špatně v Evropské unii právě teď. Jde o jednu věc. Členské státy se zajímají jen o jedno Eh, když jde o evropský rozpočet a ta otázka zní, jak dostat co možná nejvíce peněz do našich eh, domovských států. Vůbec je nezajímá kvalita programů, jak se ty peníze vynakládají. Jde jen o to, kde se vynaloží a aby to byla jejich země. Když si přečtu kritiku z účetního dvora, v podstatě ze 100% se odsuzuje rozhodnutí rady, se kterým jsme se potýkali e, při e, trialogu o programu LIFE. Vy jste zdůrazňoval, že se jedná velice skromný rozpočet. My s vámi úplně souhlasíme, protože my se bojovali o víc peněz, rada nám nechtěla dát víc peněz. A uvádíte, že je tu příliš mnoho cílů. A přesně O to jsme také usilovali, ale e, rada členské státy chtěli se možná nejvíce cílů, protože takovým způsobem vždy najdou způsob, jak vynaložit finanční prostředky ve svém státě. Kritizovali jste také poměrně silně alokace dotlivých států. A právě v tom se vedl jeden z nejlitějších bojů na radě. Jednalo se o e, národní alokace a já si myslím, že jsme měli veliký úspěch kdy se nám podařilo dosáhnout eh, to odfázování, eh, pomalý eh, odklon od těch národních alokací. Myslím, že by to vůbec neměly být. To je v podstatě moje hlavní sdělení. Jak můžeme toto sdělení dostat až do našich členských států? Protože tam eh, tyto závažné problémy eh, vznikají. Vy jste se obrátil na komisi v této zprávě a myslím, že bychom mnohem více se měli zaměřit na radu a samotné členské státy. Um, a ještě na závěr bych rád poznamenal, že chci podpořit také Jutu Hauk tato zpráva je o období 2005 až 2010. Myslím, že v roce 2011 jsme začali se zabývat programem LIFE tady v Evropském parlamentu a já si myslím, že bylo velice důležité, kdybychom tuto zprávu měli ještě předtím, než jsme na něm začali pracovat. Všechny argumenty, které využíváte vy, které poskytujete v této zprávě. To byly argumenty, které jsme používali v trialogu eh, s radou a komisí. Nejen tato zpráva od účetního dvora, protože jsem viděl celou řadu dalších zpráv, které byly uvedeny v několika posledních měsících a vztahovaly se k předchozímu finančnímu období, bylo by pro nás nesmírně užitečné jako pro parlament, kdybychom je mohli mít k dispozici při jednání s radou. Mám ještě jeden dotaz a to se týká načasování. Obávám se, že víceletý finanční rámec na další období eh, bude tedy konkretizovat další sedm let a tam je jeden prvek. V roce 2016 má dojít ke střídavému přeskumu. Můžete najít nějaký způsob, jak začít hodnotit stávající programové období tak, abychom vaše první výsledky už mohli využít pro ten přeskum v roce 2016. Možná nějaké, eh, nějaké rychlé zjištění situace, abychom měli určité údaje už v roce 2016, nedá se jen o LIFE, ale i o všechny další nástroje, které má EU dispozici. To myslím, že by nesmírně pomohlo a kdyby nám toto mohlo účetní dvůr poskytnout, bylo by to užitečné. Děkuji. A nyní za Evropskou komisi má slovo řečník. Děkuji, dobré ráno. Komise již zareagovala na tuto zprávu od účetního dvora a my se jen můžeme tedy eh, podepsat po to, co eh, řekla paní Uta Hauka a eh, další kolega, autor této zprávy. Vedli jsme velice silnou diskuzi na komisi s radou a já bych rád upozornil na skutečnost, že ty národní alokace, které byly tak silně kritizovány ve zprávě, budou vyfázovány ve střednědobém eh, přeskumu, ve středně, v průběhu tohoto období finančního. Eh, na základě ehm, právního základu chceme, aby live byl lépe zaměřen, zacílen a také bych rád se zmínil o několika novinkách. New Life, ten nový Life, není jenom kopií toho starého. A rád bych dodal k tomu, co říkal pan Kinch, že Life by měl být katalyzátorem. Ano, s tím souhlasíme. K tomu je využívána tato rozpočtová eh, obálka. A v tomto kontextu Eh, je to skutečně tento New Life, ten nový Life je krokem vpřed, měl by být takovým katalyzátorem nacházet řešení a také by měl zlepšit stav implementace v rámci ochrany životního prostředí v Evropské unii. Je zapotřebí dosáhnout většího pokroku zejména v kvalitě vody, kvalitě ozduší, tak abychom zajistili, že finanční prostředky budou využívány tak, aby napomáhali v některých státech, které mají potíže například s vodohospodářstvím a zpracování odpadních vod a podobně. Například také pro um, spolupráci s rozvojem venkova, politikami soudržnosti a e, podobně. A to všechno se bude také odrážet v tomto novém programu LIFE. Budeme se zaměřovat tedy ne na klima, ale na, také na vodu, zejména odpadní vody. Co je tedy tou novinkou? Diskutovali jsme s členskými státy o víceletém pracovním programu a členské státy měly potíže s tím, aby přijali tuto koncepci zaměření malých programů, jako je LIFE. Už máme tedy pilotní program a budeme mít příležitost zahájit e, kontrolu, jak se pracuje přímo na místě na klimatických změnách e, konkrétně. A to si myslím, že je věc, která ukazuje, že, na, že ten, tento nový právní základ nám bude umožňovat lepší funkci katalyzátoru pro LIFE a také lepší spolupráci s veřejným a soukromým sektorem. A lepší tedy účinnost programu. Ještě bych rád dodal a zdůraznil, že máme nové informace a jak už uvedl pan zpravodaj, Budeme mít společnou implementaci regulačního rámce v jednotlivých členských státech. To bude umožňovat zejména podporu iniciativ zaměřené dobré projekty v těchto sítích spolupráce, v těch networkových sítích. A to proto, abychom pomohli na těch místech, kde ještě nedošlo k k takovému pokroku a aby tedy projekt LIFE byl blíže politikám a spolupracoval lépe s jinými politikami. Děkuji vám. Ještě mám několik dalších kolegů, kteří by rádi promluvili. Sati Prie. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala panu Kinštovi za to, že přišel mezi nás a prezentoval nám závěry účetního dvora o programu LIFE. Jak už kolegové o tom hovořili, je to důležitý nástroj, eh, který usiluje o implementaci politiky životního prostředí v EU. Bohužel ještě by to chtěl, je, ještě to jen taková kapička v evropském rozpočtu. Eh, a jak jsme viděli při analýze práce, v našem v Evropském parlamentu a jak viděla naše paní zpravodajka, došlo k určitému nárůstu. Potřebovali bychom ale více finančních prostředků eh, do tohoto projektu. To, to by bylo skutečně vítáno a bylo by zapotřebí nově zacílit eh, tento eh, program také na boj proti ztrátě biodiverzity, která stále, mm, toto snižování biodiverzity stále postupuje totiž. Kolegové už upozornili na to, a já bych také chtěla říct, jsem přesvědčena, že je, ještě zbývá uh, hodně prostoru na zlepšení. Vy jste uvedl už několik možných způsobů a já bych chtěla uh, říci, že je mi líto, že jsme uh, neměli více takovýchto poznatků, ale nevylučuji, že za příštího mandátu bychom mohli dojít tedy k, k přeskumu situace. Bylo by zapotřebí především lépe zacílit finanční projekty a zajistit, že tyto projekty budou měřitelné, že budou dostatečně viditelné. A to proto, aby eh, mohly být napodobovány a aby se tato praxe mohla šířit, být replikována což samozřejmě vyžaduje, a tou, na to, toto připomínají ekologové, a já bych to chtěla připomenout Evropské komisi, že tu jsou dva hlavní body. První se týká vůle Evropské komise autorizovat financování projektů, které se zaměřují na biodiverzitu z rozpočtu tedy Evropské unie. Tyto projekty, abych to řekla velmi jasně, jsou obecně eh, chimérické, eh, protože je eh, jasné, že zničený ekosystém už se nedá eh, dvě hm, vytvořit, ale máme určité hm, eh, potřeby, o kterých hovoří místní aktéři, místní subjekty a bylo by zapotřebí, aby byly vyhrazeny určité, hm, určitá přírodní prostředí, a aby správně byly řízeny tyto prostory. K tomu potřebujeme využití evropské politiky a uplatňování například směrnice Habitat a e, dalších směrnic. Stále ještě tu máme ale otazník spočívající v tom, že zapotřebí stanovit, k jaké politice se vlastně vztahuje e, toto využití e, rozpočtových prostředků. Někdy se využívá Eh, politika kompenzace za ztrátu eh, biodiverzity, jakým způsobem tedy toto, eh, toto sformalizovat. O jakou evropskou politiku se můžeme opřít? Zda tedy Evropská komise a účinný dvůr považuje za dobré používání rozpočtu tento způsob, tento rozpočet už je sám o sobě omezený. Druhá otázka se týká povahy finančních prostředků, které chce umožnit komise pro eh, program Klima, což je mm, součást programu LIFE. Úspěch LIFEu, o kterém jste hovořili, eh, spočívá ve financování prostředků, eh, financování projektů, které jsou spíše mm, menšího rozměru, ale mají dopad viditelný na životní prostředí. Bylo nám řečeno, že generální ředitelství pro klima chce použít 80 milionů eur na financování eh, společně se soukromými prostředky, eh, tedy s bankami. Je to, je to správná informace, jak eh, komise ospravedlňuje tedy využití tohoto rozpočtového prostředku nebo části prostředků z programu LIFE? A Pane Kinšte, co si myslíte o tomto využití finančních prostředků z programu LIFE? Děkuji. A ještě paní Učová. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, mimořádně potěšena touto zprávou a ráda bych panu Kinštovi a také Jutě poblahopřála k tomu, co nám prezentovali ohledně využití programu LIFE. Domnívám se, že jde o program mimořádně užitečný, ačkoliv třeba v mé členské země není tolik populární. Ráda bych, aby se o tomto programu, o těchto příležitostech hovořilo v národních státech. Je důležité, aby byla přijímána opatření na národní úrovni pro účast v tomto programu. A důležité je samozřejmě mít opatření na zvýšení účinnosti a efektivnosti tohoto programu, poněvadž vyslechli jsme si zprávu o řadě nedostatků. V některých členských zemích panuje přesvědčení, že program LIFE a prostředky s ním spojené jsou čímsi nevyhnutelným Program Live eh, se považuje za cosi jistého, zaručeného, eh, čili příliš se neuvažuje o kvalitě. Existuje nějaká analýza či statistika z členských zemí Eh, které jsou účinnější ve využívání těchto prostředků. Já tady nechci na nikoho ukazovat prstem, ale domnívám se, že mm, by to mohlo být eh, dobré k tomu, aby ti, kterým to tolik nejde, byli povzbuzeni k zlepšování výsledku. Možná, že by nám prospělo pár informací v tomto eh, smyslu a mohli bychom je potom doma použít. Tak a ještě pan Kinšt na závěr. Děkuji. Děkuji vám za vaše komentáře a reakce. Možná, že bych měl začít tím, že řeknu, že já jsem také fanouškem programu Live a proto jsem eh, velice rád, že se mohou zabývat to problematikou, jak ho zlepšit. Takže nejdříve k paní Hauk timing této zprávy. Ano, to je vždycky otázka. Pro nás upřímně řečené, řečeno by bylo nejlepší, kdybychom mohli mít dvakrát tolik lidí, eh, nebo eh, prostě nějak znásobit úsilí ke konci eh, programového období, poněvadž ty první projekty obvykle jsme schopni zauditovat eh, hned po eh, jejich eh, dokončení, ale jakých příběh je to horší, čili to načasování je pro nás vždycky problém. A vy, kdo máte zkušenosti s rozpočtovou kontrolou, tak víte, že se snažíme zkrátit lhůty, ve kterých vypracováváme auditní zprávy. Přesto, ačkoliv tato zpráva byla zveřejněna až v polovině ledna, přesto je cená, poněvadž to, co zde píšeme, se skutečně může promítnout nejenom do takového aktu, jako je nařízení, ale eh, také to se využít v delegovaných aktech druhotné legislativě, prováděcích předpisech, víceletých pracovních programech a tak dále. Čili u těch vysloveně operativních nástrojů. Kromě toho předběžné výsledky komise měla snad už někdy v polovině roku 2013, takže některé z těch problémů, které jsou ve zprávě, byly známy dopředu. No a také eh, zhruba před pěti lety jsme zveřejnili zvláštní zprávu, která se týkala eh, Life Nature. To je další komponenta programu Life. Není to totež jako Life Environment, ale opět jsme tam hovořili o diseminaci, replikaci, sledování a tak dále. Integrovaný projekt, ano, to je nový prvek a podle našeho názoru je to velice povzbudivý prvek, protože eh, my se vždycky eh, ohlížíme na tom, jak to funguje, ale tady to funguje eh, synergicky Eh, díky tedy eh, kombinaci s národními fondy eh, je zde určitá interakce. Čili to jsou ty integrované projekty. Jsou to projekty, které mají význam na úrovni regionální, celostátní nebo i mezistátní. Národní alokace, ano, vidíme se na to zřejmě stejně. Ehm, možná že ani komise, ani parlament, ani my eh, jsme tím nebyli nadšení. Nicméně je to nové nařízení a v první polovině programového období ten systém eh, národních alokací zůstane zachován. A já si myslím, že eh, pokud vezmeme v úvahu také další části příslušných článků nařízení, kde se píše, že není právem či nárokem Eh, aby členská země tyto prostředky dostala, eh, pokud nemá k dispozici dostatečně kvalitní projekty. To je, prosím, eh, pěkně, tedy přímo zmíněný typ výdajů. Čili a je to řečeno jasně, eh, pokud eh, členský země, členská země nemá projekty, které by byly konkurenceschopné vůči jiným projektům, no tak peníze nedostane. Ty alokace jsou pouze indikativní a klidně mohou být tyto prostředky přesunuty eh, do jiných členských zemí, kde budou využity lépe. Jak víte, existuje řada doplňkových eh, opatření, jako je výměna názoru, budování kapacit v členských eh, zemích, které s tím mají problémy. Já si myslím, že je tady velice dobrá podpora. Nikdo si nemůže stěžovat, že zůstal stát stranou. Je to také samozřejmě kompromisní znění a myslíme si, že to může fungovat, vyhovuje jak parlamentu, tak komisi a tak dále. Čili já si myslím, že eh, to uvidíme potom v tom eh, prvním víceletém výhledu a ta v té eh, druhé části, druhé polovině budou ty národní alokace zrušeny. Replikace, replikativnost, to pro mnohé z nás eh, byla důležité, nicméně tento program samozřejmě nás není tak velký, je to jakási kapka v moři, v rozpočtovém moři. Eh, eh, je řečeno, a bylo to i v tom předchozím znění nařízení, že toto je program, program který může fungovat pouze jako katalyzátor Eh, podle mého názoru a také podle našeho pozorování, eh, předchozí období eh, se opíralo o systém z dole nahoru, nikoli z hora dolů, kde se nejdříve stanoví klíčové priority a projekty, které, které budou vybrány, musí tedy splňovat ty, ty priority a samozřejmě musí být také opakovatelné jinde. Já třeba jsem viděl eh, dva projekty během auditu v jedné členské zemi a tam jsem opravdu vůbec nevěděl, eh, jakým způsobem eh, můžou být tyto projekty katalyzátorem a to ani v místním měřítku. Prostě ten projekt byl naprosto izolovaný, Eh, sice plnil formálně určité podmínky, ale skutečně eh, ten zájem té, té diseminace a dalšího šíření poznatků, tak to tam vůbec nebylo. Já jsem řekl, že z těch 23 eh, projektů pouze 8 splnilo pouze to kritérium opakovatelnosti. No to není Eh, zas tak velké překvapení u inovačních projektů. Eh, vždycky ta úspěšnost je poměrně nízká, tam nikdy nedosáhneme 100%, eh, ale skutečně toto je jeden, jeden ze tří, to je dost málo. Rozpočet. Ve zprávě je konstatováno, že máme zde vysoké ambice versus malý rozpočet. My se vždy zabýváme otázkami, jak by to mělo být, tedy, tedy ty rozpočty ve v vztahu k ambicím. A samozřejmě to je nakonec na rozhodnutí rozpočtového orgánu. My jsme jenom konstatovali, že pro tu šíři ambicí Eh, byl ten rozpočet prostě nedostatečný. Tady eh, když, když vidíte, že máte eh, jednu prioritu na jednu zemi a tam může být jen jeden projekt, tak kde je ten prvek konkurenceschopnosti nebo vůbec konkurence, vytvoření konkurenčního prostředí, tak to opravdu, to opravdu to nemůžeme očekávat, že spoustu muziky za tak málo peněz. Pokud se týče těch alokací, to nechám tady kolegyně. Co se týče eh, monitorovacího týmu, já samozřejmě nemohu rozhodovat o tom, kdo tam má a kdo tam nemá být. Na druhé straně my jsme kritizovali konkrétní problémy, které neplnily ty týmy. Věci, které je třeba sledovat v rámci monitoringu, a my jsme hovořili o indikátorech, které je třeba mít od začátku a sledovat je v celém průběhu těch projektů. A ty indikátory by měly být tedy eh, shromážděny, se sbírány co nejdříve a to je důležité, aby mohly jak členské země, tak komise prokázat, že ty programy jsou dobře řízeny. Paní Keprande, eh, my příští týden eh, budeme v radě, budeme prezentovat výsledky eh, Radě pro životní prostředí. Eh, také to můžeme prezentovat třeba v Ekofinu. my kdykoliv jsme připraveni. My jsme debatovali o řadě problémů, také v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, že existuje tady eh, tendence členských zemích nejenom zde, ale také třeba eh, v, při rozvoji venkova. České země tady obvykle jdou cestou co nejširší palety cílů, tak aby se do toho vešlo co nejvíce projektů. My bohužel tady my s tím nejsme nějak moc eh, nadšení. Rada obvykle tvrdí, že je třeba zachovat flexibilitu. Mm, pro nás potom eh, se těžko hledají nějaké indikátory, podle kterých se poměřovat eh, efektivnost a výsledky projektu. My tady tvrdíme, že prostě těch ty cíle je třeba stanovat jinak a jasněji. Často také říkáme na druhou stranu, že komise má často právo eh, s těmi eh, programovými dokumenty vyslovit souhlas či nesouhlas, čili také komise eh, k tomu může přistupovat přísněji. Co se týče příštího auditu, u nás v účetním dvoře je zvykem po dvou, po třech letech vždy vypracovávat následnou zprávu. A tam posuzujeme, jak komise reagovala na naše výhrady v té původní zprávě a co eventuálně udělala. E, my se snažíme i načasovat e, své e, zprávy tak, abychom měli skutečně dostatek materiálu k auditu a abychom mohli přijít s platnými závěry. Eh, paní Berie, vaše výsledky nechám spíše, vašu otázku přenechám raději komisi, to myslím, že tady eh, nemohu příliš eh, komentovat, případně říkat své názory na rozpočet. A paní Lubčeva, ano, jsem ráda, že členské země, rád, že členské země jsou informovány o té zprávě. My jsme v této zprávě zmiňovali pětici členských zemí, eh, která využívá nejvíc prostředků eh, z programu LIFE. Eh, my tedy očekáváme vždy, že problémy, které jsme identifikovali na tomto vzorku členských zemí, by mohly být platné také v jiných členských zemích. Eh, mohlo by to snad pomoci Bulharsku, ačkoliv to nebylo zmíněno. A já bych nyní předal slovo eh, paní kolegyni. Co se týče pokud jde o e, navýšení nákladů e, na monitorovací tým, tak e, já bych chtěla říci, že monitorovací tým už nyní funguje. Je to konsorcium společností, které pomáhá komisi monitorovat provádění práce na jednotlivých projektech. V naší zprávě jsme pouze doporučili, že by se mělo Eh, že by se měly zlepšit eh, určité praktiky, zejména eh, hodnocení některých provedených akcí a také vypracovávání velice rozsáhlého hodnocení toho, co bylo podle rozpočtu plánováno. Ale my jsme se postavili kriticky k tomu reálnému dopadu a potenciálu projektu a také k tomu e, šíření. Takže my nežádáme navýšení nákladů na monitorovací tým, ale pouze chceme, aby se zlepšila ta práce, kterou ten tým odvádí. E, pokud jde o klima, tak eh, podle nás to je velice eh, dobrá reakce, dobrá odpověď ale mě, komise, ale eh, je k tomu dispozici velice malý rozpočet a ta malá částka jde v podstatě na studie, a na koordinaci eh, různých aktivit, které by pomohly implementovat příslušné politiky a tak dále. Ale nebudou se z ní financovat velké akce, protože na to zkrátka není rozpočet. Jutta Haug. Eh, já bych, bych, bych se chtěla ještě zeptat na ty finanční instrumenty. Eh, jak je hodnotíte, ty finanční instrumenty pro klimatickou politiku? Eh, to je otázka, kterou zmínila také Sandrine Bellier. Když máme peněz, kterých je tak jako tak málo, tak jak je budeme vynakládat v oblasti klimatické politiky? Myslíte, že je to dostatečně zacílené? Vy jste hovořil eh, také v té zprávě o starém eh, programu LIFE o tom, eh, že nebyl dostatečně zacílený. A dosáhneme toho zacílení za pomocí těch finančních nástrojů, které máme, a nebo, musí, nebo co musí být ještě zavedeno a implementováno, abychom dosáhli, abych tak řekla, lepší koncentrace? Chcete odpovědět, pane Kinčte? No, eh, já se obávám, že eh, teď nejsem v pozici, kdy mohu říci, jaký bude eh, efekt finančních instrumentů, ale nejsem si jistý, zda se to přímo týká k tomu zúžení cíle, kterému by se LIFE měl věnovat. My ve zprávě kritizujeme, že ve starém LIFE byly dvě, dva, bylo 12 takzvaných prioritních oblastí, které pokryvaly úplně všechno, což to tomu mohlo být financováno a v kombinaci s národními alokacemi to vedlo k velice různorodé škále eh, projektů, což potom byl problém z hlediska eh, soutěže a eh, vedlo to k tomu, že v určité jedné oblasti nebylo příliš mnoho úspěšných projektů, které by vedly k nějaké změně nebo vylepšení životního prostředí na evropské úrovni. Takže já si nejsem jistý, zda otázka finančních instrumentů je zrovna nejrelevantnější pro samotné špatné zacílení. E, pokud, tomu, pokud rozumím té otázce správně, e, tak to e, programování a jasné nastavení cílů, kterých je třeba dosáhnout u toho samotného projektu LIFE. Hlásí se někdo další o slovo? Pokud ne, chce se vyjádřit ještě komise? Prosím, máme tu zástupce DG Climate. Děkuji. Já bych se chtěla zmínit tedy o klimatu a podobně. Děkuji panu Kinštovi. Komise efektivněji vedla tento víceletý eh, program, toto je uznáváno, ale současně potřebí se zabývat tím, jakým způsobem tedy docházelo k financování. Jedná se o projekty, Eh, které zde byly zmíněny účetním eh, dvorem, byly financovány v rámci eh, programu, ale bylo to před Life Plus nám šlo o to, abychom měli jasné ukazatele, ukazatele účinnosti a to je nyní povinné pro Life Plus. Není tedy překvapivé, že dříve tedy účetní dvůr na toto poukazoval, že by bylo lépe mít jiné, eh, nebo tady určitější ty ukazatele, to se vztahovalo k Life 3. Další eh, téma, o kterém zde hovořil kolega, tak to, byl, mm, to byla možnost menších programů, které by byly financovány z tohoto programu. Já se obávám, eh, že například směrnice Natura Habitat hovoří zde jasně. Obávám se, že ty aspekty týkající se částek eh, pro rehabilitaci biodiverzity a tyto indikátory jsou eh, nedostatečně dimenzované na tento program a já bych chtěl říct, že integrované programy, eh, o kterých se zmiňujeme, by mohly umožnit využít finanční prostředky například z rozvoje venkova a nebo z, z fondu soudržnosti a možná bychom se mohli zabývat tímto aspektem a eh, víme, že pro na eh, přírodu a biodiverzitu je zde velice jasný právní rámec. A teď předám ještě slovo kolegyni, která bude hovořit o klimatickém aspektu. Děkuji mnohokrát na dotaz o finančních nástrojích pro financování eh, klimatických programů v rámci eh, projektu LIFE. Podíváme-li se na tyto mm, prostředky, máme tři cíle do roku 2020, to jsou emise skleníkových plynů a tam eh, mm, jsme 18% níž než Eh, než kolik máme, čo mám dosáhnout. Pak je druhý eh, cíl, to jsou obnovitelné energie, i tam se blížíme k cíli. A ten třetí cíl se týká energetické účinnosti. Tam jsme ještě daleko od toho stádia, kde bychom si přáli být. Abychom dosáhli cíle, potřebujeme specifické nástroje k tomu, abychom získali lepší financování energetické účinnosti. Proto bychom se rádi věnovali tomuto konkrétnímu úkolu v rámci eh, programu, abychom mohli tedy vyřešit řešit novými způsoby řešení této velké výzvy. Energetická účinnost jako cíl má svou charakteristiku. Eh, znamená to, že tyto činnosti následně budou přinášet finanční úspěry. Proto je možné poskytovat eh, tedy na to buď půjčky, anebo granty. Je to způsob využívání věřených prostředků na podporu takovýchto projektů, pokud je to takovým způsobem, kterým tedy granty mohou být uděleny v rámci projektu eh, LIFE. Ale soukromý nebo finanční sektor přijímá tyto půjčky z různých strukturálních problémů. Například bankovní sektor nezná úplně eh, tento sektor na trhu a proto k těmto půjčkám nedochází a potom také zisk je příliš nízký pro to, aby to pro ně znamenalo něco zajímavého v rámci podnikání. Je možné tedy vyzkoušet nová finan, nové finanční systémy prostřednictvím bankovního systému a my se o to snažíme tak, že chceme spolupracovat s bankami v členských státech, přímo v členských státech, které mohou rovnou vyplácet půjčky na malé projekty domácností nebo malých podniků, eh, které prokazují, že jsou eh, finančně účet. Těmi 80 miliony, které máme, to není moc, bychom chtěli otestovat tento systém v některých členských státech. A pak po několika letech eh, se dozvíme, jak to funguje a je, už jsme viděli teď, že je možné replikovat toto, tento systém s použitím strukturálních fondů. A proto je tu velice silná možnost další replikace tohoto nového nástroje nebo nových nástrojů, které byly centrálně otestovány eh, takto na evropské úrovni a pak by mohly být replikovány v regionech nebo v členských státech prostřednictvím strukturálních fondů. Takže si myslíme, že potenciálně se jedná o velice efektivní způsob využívání veřejných finančních prostředků. Současně to velice úzce souvisí s národními politikami energetické účinnosti. Tento nástroj bude být připojen k čímu plánu pro energetickou účinnost, který do dubna tohoto roku mají přiloženy členské státy. To znamená, že bude způsobilý pro financování tím způsobem, když eh, tento projekt bude způsobilý také pro ten národní akční program. Pětiprocentní grant může být poskytnut na energetickou účinnost, nicméně eh, podnik či domácnost eh, těch 95% si to musí nějak jinak ufinancovat. A jak? Může tedy vzniknout systém půjček, eh, aby společně takto tyto projekty mohly být financovány z více zdrojů. Je to tedy možnost, jak financovat tento nový nástroj. Další nový nástroj, který chceme testovat, se eh, týká finančního pilotního testovacího mm, nástroje financování, například v oblasti přizpůsobení se klimatickým změnám. Víme, že velké náklady jsou vynakládány na přizpůsobení se klimatickým změnám v Evropě. A také víme, že veřejné prostředky nebudou dostačovat k tomu, abychom čelili těmto výzvám. A proto velice silně potřebujeme zjistit, jak soukromý sektor zapojit do financování přizpůsobování se klimatickým změnám. A za tímto účelem zde máme tento test, tento pilotní test, abychom zjistili, jak to tady lze provést. Proto jsme navrhli tyto dva finanční nástroje, tedy, které budou součástí nového programu LIFE. Děkuji. Eh, já bych si přál, abyste eh, oslovila kolegium komisařů a aby vás toto kolegium vyslechlo. Eh, Evropský parlament má tři cíle do roku 2030 a komise není schopná žádný cíl ani definovat v oblastech obnovitelných zdrojů energie Eh, tam mají zkrátka strach z takových cílů. Eh, my eh, ovšem dostaneme novou komisi a dostaneme, doufám, že ta se bude stoprocentně podílet na tom, co předložíme. A já bych si přál, abyste více tedy poslouchali to, co vám ve zprávách sdělujeme. Tak, hlásí se někdo další o slovo? Zdá se, že ne. Tak v tom případě děkuji komisi a e, nyní chcete e, ještě, pane Kinčte, něco říci? E, prosím. Tak nejprve bych chtěl znovu poděkovat za pozvání. Jak už jsem říkal, není to naposledy, kdy zkoumáme program live. Samozřejmě pro nás bude zajímavá, zajímavé ty nové podmínky na základě nového nařízení. E, ještě bych chtěl dodat něco, co jsem zapomněl říct na začátku. E, pokud vidím nějaké místo v tom novém nařízení, e, o kterém by se mělo uvažovat, jak s ním nakládat prostřednictvím aktu přenesené pravomoci a e, i prováděcích aktů, tak je to e, článek 3 odstavec 3 o indikátorech výkonnosti. E, podle mého názoru ten, hlavní, ten obecný nástin těch indikátorů, jak je tady zmíněn, by měl být lépe formulován. My jsme v naší zprávě kritizovali eh, orientaci výkonnostních indikátorů, indikátorů které, by, které se hodnotí, že ty by měly být více zacíleny na eh, výsledky. Eh, tady ale se hovoří o výkonnostních indikátorech, jako je například počet vykonaných zásahů nebo akcí v oblasti klimatické a environmentální politiky a počet intervencí, které jsou vhodné pro aplikaci nebo

transfer. A takováto logika indikátorů e, je zaměřená spíše na výstupy a ne na výsledky. Nicméně na konci e, tohoto článku je delegována pravomoc na komisi. E, komise má přijímat v přenesené pravomoci, aby dále definovala výkonnostní indikátory podle aplikace na jednotlivé oblasti priorit. Podle mě komise by měla tuto pravomoc brát velice vážně. Jinak děkuji, pane předsedo. Velice mě těší zájem vašeho výboru o naši zprávu a těším se na další spolupráci. Děkuji, pane Kinčte. Myslím si, že eh, tady proběhla velice eh, dobrá debata. Eh, my jsme vás tedy se zájmem vyslechli. Doufám, že vás vyslechnou i ostatní instituce a tím jsme na konci eh, bodu 4 pořadu jednání a eh, přecházíme dále ke Karlu Schlitterovi eh, a dávám mu tímto slovo. Děkuji. Je tady paní Šnelhat nebo není? I uh, read the list of the já jsem si prošel seznam delegovaných aktů a e, také to přepravu takových olejů po moři. No a myslím, že to není zrovna nejlepší. E, pokud chcete Eh, přepravovat eh, jedlý olej, potřebujete na to speciální nádrž. A komise eh, tvrdí, že to je obtížné, drahé, problematické. A mm, navíc tedy obchodníci mají své vlastní své vlastní předpisy a že by tam měly být, eh, měly být od nádrže, které třeba předtím byly využívány pro nějaké chemikálie, ne příliš agresivní a že tedy stačí eh, to pořádně vyčistit a potom v tém, že můžete přepravovat jedlý olej. A eh, skutečně je to třeba i e, s, může to kombinovat s to přepravu s minerálními e, oleji a e, komise říká, že to prostě nevadí, když se to pořádně vyčistí a i tedy odborníci říkají, že to je poněkud nebezpečný závěr. No a dobře, hovoříme o tom, že tedy stačí vyčistit tu nádrž a já jsem se snažil najít nějaké garance, správného vyčištění, jenomže jak si nic pořádného jsem nenašel. Ano, říká se, že to má být dobře vyčištěno, ale jak se to má prověřovat, tak to opravdu nevím. A zvláště, když třeba eh, se to nakládá někde v Indonésii, v Brazílii, tak jak víme, že ty nádrže byly eh, řádně vyčištěny. třeba když máme eh, ether nebo eh, metyl tertiary butyl ether, eh, což je jakási náhražka benzínu, tak tam to má svoji tedy chuť a mohlo by to tedy ovlivnit i chuť potom následného produktu. Ale zase není to žádná, žádná chemikálie Eh, která byla nebezpečná. A také, jak máme zajištěno to, že když oni to skutečně vyčistí, eh, tak eh, potom ta odpadní voda neskončí někde v pitné vodě. Jak se tam chrání životní prostředí v této souvislosti? Potom tam ještě další zvláštní věci. Třeba není tady žádné žádná záruka toho, že požadavky EFSA na čištění nádrží budou také Eh, splněny. Kromě toho si myslím, že eh, Evropané stejně si budou myslet, že i když eh, to prostě nebylo úplně nebezpečné, to, to co ten předchozí náklad, tak stejně prostě dávat jedlý olej do něčeho, do, do tanku po nějaké chemikálii, co je to za nápad. A asi se bude tedy předpokládat, že by eh, to mělo být nějakým způsobem zajištěno a já si myslím, že pokud ne, tak to jednoduše prostě musíme zamítnout. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh nařízení na změnu tedy úpravy, která tu je od roku 80 eh, 96, takže už to hodně let, se týká mnoha chemických látek. Toho, co lze použít v případě plavidel, před tím, než je transportován tuk nebo olej pro lidskou spotřebu. Máme pět bodů, kterými chceme hájit tento návrh. Ten první spočívá v tom, že už 18 let, co existuje tato legislativa, komunitární legislativa je vzorem pro třetí státy, zejména rozvojové zemi, země, které nemají legislativu patřičnou ani eh, odbornou zkušenost, aby tuto legislativu vytvořili. Hodně spolupracujeme na kodexu tak, abychom měli seznám chemických látek, které mohou být schváleny, tedy autorizovány. To je velice důležitá práce. My chceme mít eh, vymezený tento systém eh, chemických látek tak, mm, aby se vztahovaly tedy na chemické látky, které jsou nebezpečné. Pak je tu aspekt ekonomický a finanční. Tyto, tato plavidla eh, vezoucí oleje do Evropské unie nemohou odjet prázdná. Nemohou jezdit po moři, prázdná to technicky prostě nejde. To znamená, že musí vyplout na zpáteční cestu s jiným nákladem. Kdyby měli odplout prázdná, znamenalo by to, že ten e, náklad e, tuku, ať už by byl tedy e, pro lidskou či živočišnou spotřebu, by se navýšil o 6 A Třetí věc je ochrana životního prostředí. Takovéto plavidlo nemůže tedy vyplout prázdné. Eh, kdyby tedy nebyl mm, žádný náklad, eh, tak, tak by ta loď zůstala tedy stát a To by eh, působilo problémy pro eh, životní prostředí, protože eh, může transportovat na sobě toxický fitoplankton, jak už se to stalo. Například může Eh, může ústřicím nebo jiným škeblím způsobit eh, infekci toxickým fitoplanktonem, který je takto dovezen na eh, vnějším plášti lodí, které by zůstaly takto u evropských břehů. Co se týče možné kontaminace ať už zápachem nebo zhoršením kvality nákladu tedy toho transportovaného oleje. Nebylo to zjištěno, nic takového nebylo zjištěno národními orgány ani komisi za těch 18 let, co ten první legislativní akt v roce 1996 byl přijat. Pravdou je, že může být překvapivé, že kyselina sírová může být eh, převezena jeden den, pak se ta, ta nádrž vyčistí a následně se tam dá jedlý olej. To může být eh, překvapivé. Ale to je právě ten důvod, proč jsme opětovně nedávno žádali EFSU, aby zhodnotila eh, stovku látek, které jsou na tomto seznamu za těch 18 let. A EFSA tedy zhodnotila, to je ten pátý bod, všechny tyto látky a jejich vliv. A pět z nich zamítla. My jsme je tedy eh, zrušili z toho, mm, z toho anexu a EFSA zjistila, že tu jsou tři látky, o kterých hovoří pan Schlitter ve svém návrhu, návrhu usnesení. A, ale zhodnotila je pozitivně. To onen terciární butyl éter, který má nepříjemný zápach, byl také hodnocen EFSO a odborným odborným výborem, který tehdy pracoval a pak ještě v roce 2003-2012, takže od roku 1996 to byly tři hodnocení a zjistilo se, e, že e, při mm, tedy čištěním eh, nádrže tímto způsobem není žádné nebezpečí. Samozřejmě bílé minerální oleje mohou eh, být eh, převáženy na plavidlech, pokud splňují pravidla pro nebo kritéria pro jedlé oleje bez jakýchkoliv problémů. A proto my jsme tady navrhli onu přílohu, onen ano, anex, eh, ve kterém je tedy vyloučeno těch pět látek, které už byly zmíněny. A to na základě odborných eh, poznatků, seriózních odborných poznatků. A ještě na závěr jsem chtěl říci, že ono vymývání, eh, vymývání nádrží se provádí ve třetích zemích, kde jsou vyprázdněny tyto nádrže a následně naplněny olejem. Bohužel, my nemáme právní možnost k tomu, abychom třetím zemím uložili, těm zemím, které nakládají, provádějí nakládání toho oleje, eh, nějaké povinnosti. A právě z tohoto důvodu eh, v nové úpravě se vyžaduje od kapitána, který je zodpovědný za kvalitu eh, dodávaného zboží, aby písemně poskytl veškerá ujištění evropskému přístavu, kam tato loď přijede, tedy tomu eh, zdravotnímu inspektorovi, z přístavu, aby poskytl veškerá eh, ujištění, že čištění nádrží proběhlo podle mezinárodních pravidel vztahující se k tomuto druhu činnosti a že toto, eh, tyto nádrže tedy nebyly vymity eh, na moři a že ta odpadní tekutina nebyla vylita do moře následně. Je zapotřebí předcházet kontaminace jak eh, eh, mm, jak té lodi, tak přístavu, tak moře. Na základě odborných poznatků, tedy pane předsedo, na základě právních eh, elementů jsme přednesli tento návrh právní úpravy. To je vše. Děkuji. Hlásí se o slovo někdo další? Chris Davis. Já jenom velice stručně. Jsou tu rizika, jsou tu nebezpečí a komise říká, že, že tu rizika nejsou a e, jsou tu si ovšem citovány v tomto návrhu určité vědecké studie. E, takže e, já se kloním spíše na stranu Karla Schlitra a ptám se ho, dokáže popřít, co tu komise právě řekla, protože v, tu, v tuto chvíli mě přesvědčila spíše komise. No, e, tak u určitých látek já souhlasím s komisí, že ty riziko netvoří, protože e, některé látky e, jsou, ne, jsou škodlivé jako takové, ale i kdyby zůstaly částečně v té nádrži, tak by nebyly by škodlivé, pouze by poškodily tu povrchovou vrstvu oleje. I, kdy, i když kyselina sírová zní opravdu ošklivě, tak když máte nádrž plnou oleje, tak ona se rozpustí tak, že ten náklad v podstatě nezničí nemocí, ale u eh, jiných látek, jako je eh, MTBE, eh, tak tady trvám na tom, že můžete odhalit jeho chuť už při 15 mikrogramech na litr, což je poměrně reálný scénář k tomu by mohlo docházet, protože když si přečtete stanovisko EFSA, e, jako já, tak oni předpokládají vždycky, že nádrže jsou e, patřičně vyčištěné. A jak komise poukázala, tak my nemáme e, žádný, žádný právní nástroj, jak to ověřit v zahraničí. Takže my vycházíme z předpokladu, že se něco děje, ale nemáme žádnou záruku, že se to opravdu děje. E, příští bod programu e, je můj příspěvek o hongkongské umluvě a z toho bude vidět, jak mezinárodní lodní přeprava se v podstatě nedá e, regulovat a e, že jsou porušována všechna kritéria Bazilejské konvence už 15 let a my s tím nemůžeme vůbec nic dělat. A teď komise říká, nebojte se, všechno je bezpečné, oni ty nádrže budou čistit, ať už jsou kdekoliv na světě tak to je otázka, jestli tomu věříme nebo ne, protože pokud se ty nádrže čistí, tak potom je to v pořádku. Eh, je, to bezpečné a eh, nejsem proti ničemu. Ale eh, pochybuji o tom, že se to opravdu provádí a také o důvěře spotřebitelů. Takže ne, že bych nesouhlasil s radou v tom, že pokud je nádrž vyčištěná, tak je bezpečná. S tím já souhlasím. Ale moje námitka se zakládá na tom, že nemáme žádnou právní cestu, jako věřit, že se opravdu čistí. A ne nemáme administrativní možnost zajistit, aby tomu tak bylo. A právě eh, tady eh, od, odsud pramení naše neschoda. Ne eh, z toho, že to, z toho, že to nefunguje tak, jak má, z toho plyne to riziko. A pořád ještě by mě zajímalo, proč komise, stejně jako pokyny průmyslového sektoru, protože buďme upřímní, ten seznam komise je kopie toho seznamu z těch průmyslových pokynů. Proč jste také neskopírovali ten požadavek průmyslového sektoru na to, aby bílé minerální oleje byly eh, označeny za eh, potravinu? Eh, potom by mohly i velice nízké míry kontaminace mít karcinogenní následky. My můžeme argumentovat vědecky a buď, buď, buď věříme, že ten systém funguje perfektně, nebo ne, ale v případě bílých minerálních olejů to opravdu chce změnu. E, děkuji, Karle Šlitre. Než dám ještě slovo komisi, e, mohli byste nám e, říci, o kterých těch dimenzích tady hovoříme, jaké je množství, které se tímto způsobem přepravuje a které může být tímto postiženo, jak hovořil Karl Šliter. Thank you. Monsieur le Président, je suis pas très en mesure de répondre à votre question. Eh, pane předsedo, eh, já se obávám, že na tuto otázku nemůžu odpovědět, ale eh, když se podívám na příslušné podklady, tak myslím, že jde o 50 tisíc litrů, možná i 100 tisíc litrů, tě, nebo v, ve skutečnosti to musí být ještě mnohem více. 100 tisíc metrů krychlových, omlouvám se od 10, tis, od 10 do 100 tisíc tun. E, takže to jsou poměrně velké množství, které se používá na krmivo pro zvířata. E, tak je to většinou například pro e, krávy, prasata, drůbež a tak dále, ale určité množství se používá i jako lidská potravina. Já bych eh, odpověděl panu Šliterovi, že eh, my se samozřejmě snažíme riziko minimalizovat. Za prvé tím, že jsme vytvořili ten seznam eh, látek, Samozřejmě ne všechny chemikálie jsou autorizované. Máme seznam asi 100 látek, což je velice krátké množství v porovnání s těmi všemi chemikáliemi, které se přepravují na lodích, takže je to velice omezený seznam. Pokud jde o problém čištění nádrží, tak Eh, musí eh, existovat písemný certifikát podaný eh, kapitánem lodi. A my samozřejmě nechceme nijak předem odsuzovat administrativu třetích zemí a jejich schopnost to prověřovat, ale tady máme co dočinění s mezinárodním právem. Kapitán lodi má odpovědnost za náklad, který veze na palubě a my si myslíme, že tento písemný certifikát, který potom zkontrolují inspektoři v evropských přístavech, tak ten máme a máme také systémy kontrol pro všechny lodě, které připlují do Evropy. A ten průmysl, který kupuje olej, ať už na lidskou spotřebu nebo zvířecí eh, spotřebu, tak ten má samozřejmě zájem na tom, aby olej nebyl kontaminován látkami, eh, které představují riziko pro zvířecí či lidské zdraví. A MTBE, jak pan Schlitter říkal, je eh, látka, která nepříjemně páchne, takže se dá snadno odhalit. A pokud nádrž není patřičně vyčištěná a zůstanou tam nějaké zbytky MTBE, například více než než 100 mg eh, na kilo, tak eh, ten eh, zápach velice rychle prozradí, že nádrž nebyla patřičným způsobem vyčištěna. A v takovém případě bude ta loď odmítnuta. Jak už jsem říkal, ta legislativa existuje už 18 let a v tomto období nedošlo k žádnému incidentu nebo nehodě, kterou by nám členské státy ohlásily. A to ani ze strany průmyslu. Okay, Karl. Well, you continue to avoid my question on... Stále ještě jste mě neodpověděli na tu otázku těch bělých potravinářských olejích. A nebo pamatujete tu katastrofu do Evriku? To, to zní velice jednoduše. Řeknete, že eh, odpovědnost nese kapitán. V případě Evriky my jsme eh, Eh, se snažili pohnat kapitána k zodpovědnosti, jenomže eh, tam to byla hra mezi 50 různými firmami a nikdo si nechtěl vzít na sebe odpovědnost. Eh, jedna společnost měla obsah náka, druhá přidělila náklad, třetí zajišťovala náklad a tak dále. A pak tam byl ještě nezávislý holding, který vlastnil všechny tyto firmy a z odpovědnosti jsme se nedobrali. A proč tedy tvrdíte, že budeme převážet slanou vodu? Samozřejmě, že pokud to třeba někde z Jeteborku, tak samozřejmě, že tam dáme pořádnou normální pitnou vodu. Takže eh, možná, že možná, že byste mi měli lépe naslouchat. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? ještě komise k tomu něco říci? Ano, pane eh, předsedo, já jsem zapomněl odpovědět něco panu eh, Šlitrovi ohledně potravinářských tuků či olejů. Ne, není zapotřebí je transportovat ty minerální oleje, eh, totiž jsou už eh, eh, potravinářskými oleji, takže nemusí být v té výjimce. Jsou určeny k, hm, ke spotřebě lidské, takže se jedná o jiné druhy těch bílých minerálních olejů, které jsou určeny například ke krmení zvířat. Ale EFSA poukázá na to, že tyto bílé minerální tuky či oleje, pokud jsou vymity, a já tedy mám za to, že to je zapotřebí ověřovat, ale pokud jsou tedy ty nádrže vymity, tak ty nepotravinářské bílé minerální oleje mohou být, eh, mohou být eh, transportovány a potom vymytí se tam mohou naložit eh, potravinářské tuky. Erika, to byla nehoda, způsobila poškození ropou eh, na pobřeží a to je něco úplně jiného. Eh, a navíc tedy se taková nehoda nestala. Jedná se o ověření, certifikace a dokumentů které poskytuje kapitán, aby se zjistilo, zda ty nádrže byly patřičně vymyty. Samozřejmě můžete říci, že můžeme věřit nebo nemůžeme věřit, eh, máme potvrzení či nemáme potvrzení, eh, když, se, eh, když požádáte Například můžeme požádat tedy ten přístav, odkud loď vyjela, zda tam byla loď patřičně vymyta. Nicméně jedná se tu o mezinárodní obchod, takže certifikace od kapitána o vymytí e, v případě, že byly transportovány ty minerální e, oleje či minerální tuky, tak e, to je možnost, kterou tady máme. To je, jak bych chtěl odpovědět panu Ošlitrovi a to je vše, pane předsedo. Děkuji. Tím jsme dospěli k konce eh, této debaty. Budeme hlasovat v našem výboru 19. března a uvidíme, jak to dopadne. A pak eh, projednávání na plénu by mělo být na první dubnové plenáce. A další bod. Zpráva tentokrát opět pana Kalaslitera a je to bod číslo 6, eh, návrh rozhodnutí rady a tak dále a týká se to ratifikace Hongkongské mezinárodní úmluvy pro bezpečnost a environmentálně šetrnou recyklaci lodí. Um, as you might remember, we had... Jak si možná vzpomínáte, my už jsme měli tady nařízení eh, o implementaci hongkongské konvence v Evropě a byla to moje zpráva. Eh, celá tato eh, konvence, hongkongská konvence stanoví mezinárodní standardy Eh, pro dekonstrukci lodí. Ale eh, ta, ten standard eh, není příliš dobrý, ale jsme se ho snažili zlepšit. Také si pamatuje, že máme Basilejskou konvenci, která zakazuje export jedovatých odpadů. A v zásadě všechny lodě té velikosti, na které se vztahuje Konská umluva, jsou toxický odpad. Jsou tam toxické oleje, nátěry, eh, elektrické, náplně tady elektrických eh, zařízení, asbest a tak dále. Čili v podstatě jsou plné toxických látek. Standardní eh, praxe je tím, že se Vazilická konvence odchází tím, že se řekne, že to není odpad a pak se to dostane mimo Evropskou unii a pak se skončí někde v Indii na pláži. A to se stává zhruba 90 nebo více než 90 evropských lodí. Bazilejská konvence se tedy vůbec neimplementuje. A to znamená, že tyto odpadní lodě, abych tak řekl, Eh, jsou expertovány prostě do zahraničí. Eh, tam jsou ovšem, eh, na to, abychom mohli recyklovat lodě zde, tak na to jsou strašně přísné pravidla. To znamená, že musí být speciálně připravené povrchy, speciálně, speciální systém na likvidaci odpadů, které vznikají, speciální bezpečnostní Eh, opatření pro pracovníky a potom ještě také zajistit odbyt těch toxických látek a tak dále. Jinými slovy, eh, to jsou de facto eh, podmínky, které v Evropě jsou velice přísné a my bychom vlastně chtěli, aby se to takto dělalo i jinde. Vzhledem k tomu, že my máme tuto legislativu, navrhuji, abychom hlasovali pro implementaci hongkongské umluvy. Ovšem eh, její účinnost nebude hned tak, poněvadž zatím byla ratifikována, myslím, eh, zatím jenom Norskem. Čili, jak jsem řekl, Norsko je pouze jediným státem, který toto eh, ratifikoval. Evropské nařízení, které přijmeme, pokud ho přijmeme, tak vstoupí v platnost nejdříve k poslednímu prosinci 2015 a nebo 2018, tedy někde v tomto intervalu. To záleží na tom, kolik bude celosvětově k dispozici zařízení schopných takto recyklovat plavidla. Pokud by Hongkongská úmluva byla ratifikována před vstupem v platnost eh, tohoto našeho zařízení, tak eh, to by potom eh, znamenalo, že bychom mohli exportovat lodě i tam, kde nejsou splněny podmínky, nicméně to není příliš pravděpodobné. Ta hongkongská obluva v podstatě asi nebude ratifikována před rokem 2020, poněvadž tam jsou hodně přísná pravidla o tom, které země mají ratifikovat, jaké musí mít flotily, jaké musí mít kapacity pro recyklaci a tak dále, tak podobně. Čili to je velmi nepravděpodobný scénář, nicméně eh, my my se tím můžeme řídit i dříve, ale já myslím, že to eh, nebude aktuálním. Čili já bych doporučil, abychom toto ratifikovali, eh, poněvadž eh, klidně si můžeme zavádět přísnější pravidla. To není v rozporu s umluvou. Ale pro globální poměry je to skutečně výrazné zlepšení. Děkuji. Nyní Chris Davis. Děkuji. Já k tomu nemám co dodat. Všechno už bylo řečeno ve vysvětlujícím prohlášení. E, ta umluva není dostatečná, musíme jít nad její rámec, ale i tak je to lepší než vůbec nic. Je neuvěřitelné, jak dlouho ta ratifikace eh, trvá a bude trvat. Prostě tímto tempem se těžko dá něčeho globálně dosáhnout. Já jsem zklamán tím, že původní návrh Karla Schlittera byl v parlamentu zamítnut. Já se plně připojuji k jeho argumentaci a doporučením. Děkuji. Nyní dám slovo ještě komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Šliter úvodem eh, velice dobře popsal eh, kontext této debaty. Ano, my máme nařízení o recyklaci plavidel, které je platné, nicméně eh, skutečně se to týká pouze lodí pod vlajkou EU. EU má zodpovědnost za zlepšení situace v mezinárodním, mezinárodním měřítku a to je smysl také hongkongské umluvy. Jsou zde dvě, dva aspekty. Za prvé eh, se sníží eh, ekologický dopad eh, recyklovaných plavidel a na, za druhé podaří se Eh, zlepšit, urychlit vývoj směrem eh, k zavádění recyklačních zařízení podobných na podobné úrovni všude po světě. Členské eh, země by měly být povinny ratifikovat tuto umluvu. Ne všechny jsou z toho nadšené, ale myslíme si, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu, eh, který umožňuje to, aby členské země mohly provádět tu ratifikaci sami za sebe. A také eh, doufáme, že parlament eh, toto podpoří a že to uzavřeme ještě před koncem tohoto mandátu, protože řada členských zemí skutečně čeká na to, aby se to zde uzavřelo a mohli se pustit do ratifikace. Děkuji, tím tedy končí tato debata. Pozměňovací návrhy prosím do dneška do 16. hodiny. Hlasovat budeme ve výboru 10. a na plénu asi 12. No a tím se dostáváme k bodu číslo 7 a e, to je e, otázka s tím zodpovězení o programu REFI v souvislosti s obecným potravinovým právem a tak dále. Tak, eh, pan Mikl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k těm otázkám, eh, byla jich celá řada, Eh, k té iniciativě eh, REFIT eh, v souvislosti s obecným potravinovým právem. Já zde mám tedy detailnější informace. Jak víte, iniciativa REFIT se v zásadě zaměřuje na fungování stávajícího právního rámce v souvislosti s nedávným vývojem. Řada zákonů v tomto rámci je už starších a Eh, de facto se to původně eh, týká krmiv. Čili to je eh, obecná logika iniciativy REFIT. V oblasti potravin, jak víte, je právní rámec značně komplikovaný a je zde mnoho vzájemně souvisejících legislativních norem. My jsme se tedy začali Eh, obecnou analýzou tzv. fitness check v první fázi a pravděpodobně budete vědět o našem pracovním dokumentu z prosince loňského eh, roku, kde se hovořilo o tom, eh, na co se budeme zaměřovat. Výsledkem je to, že by nemělo smysl soustředovat se na jednotlivé zákonné normy, pokud nezačneme od samotného základu, což je obecné potravinové právo. Čili iniciativa REFIT eh, si vzal za cíl tedy to obecné potravinářské právo. V současné době jsme v přípravné fázi a komise chce eh, spustit dvojí externí vyhodnocení. První se bude týkat obecné části eh, nařízení z roku 2002 a druhá se bude týkat systému eh, rychlého eh, varování. A to je v souvislosti se skandály s potravinovými podvody, které jsme v nádobě měli. A jde tedy o to, jestli jsme schopni najít nástroje, případně připravit nástroje, které budou řešit problémy dosud neřešitelné. Je zřejmé, že potřebujeme zpětnou vazbu prakticky od každého, koho tato problematika zajímá a proto, si, proto postupujeme velmi inkluzivním a transparentním způsobem. Potřebujeme zapojení na jedné straně všech členských zemí a jejich expertů a na druhé straně také eh, operátory, spotřebitele a nevládní organizace. Eh, my jsme už uspořádali setkání s členskými zeměmi, to bylo 3. března, a rád bych nyní zdůraznil, že jsme přesvědčeni, že by bylo velmi užitečné od samého počátku zapojit Evropský parlament. Eh, proto byl Evropský parlament pozván k této iniciativě. Bohužel parlament se dosud nezúčastnil. Nicméně naše pozvání stále platí. Eh, budeme konzultovat se všemi stranami eh, v rámci našeho, naší porádní skupiny o potravinném řetězci a potravinách. A je třeba říci, že ta účast na poradní skupině je velmi omezená. Máme tam pouze 45 členů na druhé straně pracovní skupina Refitu je otevřená všem, koho to zajímá. V rámci této debaty jsme předložili několik návrhů k tomu, které prvky obecného potravinového práva je třeba vyhodnotit. A nyní probíhají debaty se všemi zainteresovanými strhnami. Tato debata by měla být uzavřena 14. března a zde budeme mít tedy eh, konečný seznam otázek, na které třeba odpovědět, které je třeba vyhodnotit a eh, zpráva k tomu by měla být pracována do konce roku 14. Co bude následovat, to bude hodně záviset na výsledku tohoto vyhodnocení, eh, čili eh, v současné chvíli eh, se nepouštíme do žádného legislativního přeskumu. Momentálně skutečně provádíme vyhodnocení, které by nám mělo ukázat, nakolik nám funguje obecné potravinové právo, no a další kroky pak budou rozhodnuty na základě výsledku. Tak Eh, nevím, jestli je to uspokojivá odpověď na vaše otázka, když ne, tak eh, k tomu mohu ještě něco dodat podle toho, co potřebujete. Děkuji, myslím, že nikdo další, ale ano, Karl Schlitter se hlásí. Ano, je to opravdu můj den, protože se to asi mě požádala, abych ji dnes zastoupil při této otázce. Takže vám chci poděkovat za odpověď. Ty mm, obavy, které motivovaly otázku, byly způsobeny tím, proč by tady všichni mohli souhlasit s tímto zjednodušením. Já bych chtěl přečíst standardizovanou, standardy to. Jedná se o standardizaci ovoce a zelenina, což, ovoce a zelenina, co si myslím, že je věc, kterou bychom nyní eh, mohli eh, zrušit. Ale my tu máme obavu související s tím, že členství toho fora na, vysokého, na vysoké úrovni ukazuje, že je tu vstup z velké kor- korporace. Vy hovoříte, že 90 eh, těch podniků, o kterých pochází vstup, je od malých podniků. A já bych rád věděl, zda jste byl správně, eh, zda zjistil správně tu rovnováhu ehm, prostřednictvím eh, fóra mezi velkými a malými podniky. Například eh, u nás blízko jsou malá jatka soukromá. Eh, myslíte, že by se také mohli zapojit, nebo jak vůbec je ten trh zorganizován, aby se tohoto fóra mohli zúčastnit i malí podnikatelé? Jde tedy o tu kapacitu, která je jak e, obchodní, tak administrativní u těch malých podniků a mohou se tedy hůř, horším způsobem zúčastňovat takovýchto for. A e, Tito malí podnikatelé jsou také těmi, kdo mají malý, e, malou přežitost exportu. Například ten můj soused, co má jatka, ten prodává spíše sousedům než někam mimo zemi. Evropská unie stále více oceňuje farmářské trhy. V některých případech eh, evropská legislativa nebo eh, jejich interpretace eh, může být směšná pro výklad pro malé podniky, protože se hovoří o možných rizicích a víte, ale ty místní orgány by měly být těmi, kdo se budou zabývat právě těmi malými a středními podniky. Takže ti větší vždycky mají nějaké lobby, vždycky mají prostředky a přizpůsobit se patřičným e, změnám. Zatímco ti malí podnikatelé e, jsou v mnohem horší situaci, mnohem obtížnější situaci. Proto bych rád, aby zde byla určitá vyváženost a aby také nevládní organizace měly e, patřičnou roli. A také bylo, bylo by toto, tuto vyváženost vhodné zajistit spíše, než mít tu obecnější zastoupení těch velkých podniků. A za druhé, měli bychom zajistit, že nezvrátíme ten princip obezřetnosti a záruku, eh, která by měla nadále trvat. A také snižování zátěže by měla být skutečnou, eh, skutečným snížením zátěže a nikoli snížením záruky, že bude ochráněno zdraví. Komisium, bitte. Děkuji, prosím, komisi. Děkuji. Nejprve musím říci, že my si velice uvědomujeme eh, tyto obavy a eh, pozorně eh, je sledujeme. My víme, že eh, velká část eh, malých podniků, eh, v, že v potravinářském sektoru je velká část malých podniků a nás zajímají zástupci, kteří chceme, aby byli zastoupeni. Já bych chtěl jasně prohlásit, že bychom si neměli vykládat refit pouze jako, nějaký konzul, jako konzultace u vysokourovňového fóra. Toto fórum bylo zřízeno řízeno eh, generálním ředitelstvím Enterprise pro jiné účely, ale byl tu zájem eh, o informace o nových vývojích v sektoru eh, dodávky potravin. Takže my jsme se chopili této výzvy a máme velice dobré úspěchy, poskytujeme informace a využíváme toto fórum k výměně názorů o probíhajících iniciativách, nových legislativních návrzích a tak dále. A ne pouze o tom programu REFIT. Takže to fórum na vysoké úrovni je stále tím hlavním místem, kde probíhá výměna informací, ale zdaleka to není jediný partner eh, v rámci REFITu. Je to naše eh, poradní skupina, eh, kde jsou zastoupeni spotřebitelé a také nevládní organizace, jsou tam zastoupeni v hojném počtu, myslím si, že jde o více než polovinu účastníků a e, kromě toho všeho, e, jak jsem už říkal, jsme založili pracovní skupinu, která je přístupná všem. E, problém samozřejmě je, jak zapojit do takovéto diskuze i ty nejmenší podnikatele. Sti jsou nicméně částečně zastoupeni zájmy spotřebitelů, protože spotřebitelské organizace často hájí zájmy malých podniků, a e, tyto spotřebitelské organizace e, mají možnost e, být zastoupeni ve větším počtu než kdokoliv jiný v naší pracovní skupině. My tedy povolujeme vyšší počet těchto organizací v zastoupení. A kromě toho hodláme úzce spolupracovat s členskými státy, které mají značný zájem o tuto iniciativu a chtěli by se případně účastnit detailnějších analýz eh, určitých sektorů. Eh, například víte, že eh, už k tomu došlo v Nizozemí v případě pekáren a některé analýzy proběhly také ve Spojeném království a tak dále. A všechny tyto informace poplynou do naší iniciativy. Jak jste se ptal na porušování nebo neporušování základních principů, tak to není záměrem refitu. Já vás můžu ujistit, že porušovat principy není E, záměrem, e, záměrem je e, zjišťovat, zda ti aktéři plní očekávání, které, se, které v ně bylo vloženo příslušnou legislativou. Já opakuji otázku, zda legislativa v současném znění z roku 2002 vhodná i v roce 2014 a plní svůj účel, protože došlo k určitým vývojím, obje, vývojům objevily se nové prvky, jsou tu určité otazníky a my potřebujeme tuto otázku zodpovědět. A já vás mohu ujistit, eh, že my máme naprosto nulový zájem snižovat úroveň bezpečnosti potravin a záruky, záruk pro spotřebitele, ale musíme se smířit s tím, že určité vývoje mohly změnit situaci eh, na eh, úroveň, kdy existují možná efektivnější způsoby, jak ty principy provádět. Myslím si, že by bylo dobré položit tuto otázku otázku, jakmile budeme znát výsledky hodnocení, e, jakmile budeme e, vědět, e, je, zda implementace obecného potravinového zákona je praktická z hlediska členských států, operátorů a tak dále. Potom budeme znát odpovědi a z nich poznáme odpověď. Zjistí se, že to funguje dobře nebo tak dobře, jak to jen jde a nic se nebude muset měnit změnit. To je klidně možné, že ten výsledek bude takový. E, je pro mě je velice těžké předvídat výsledek e, tohoto hodnocení. To uvidíme na konci roku 2014. Děkuji a tím jsme na konci pořadu jednání. E, další schůze bude 10. března ve Štrasburku, tedy příští pondělí e, od 19.00 do 22.30, od 22.30. Byla e, pozván, doufám, že se dostaví řada kolegů, mnohem více než dnes. Potom 19. března 9 až 12.30 a 14. dubna 19. 19.00 až 22.30. To bude poslední zasedání našeho výboru. A tím to bude vše pro toto legislativní období, takže pokračujeme v pondělí a přeji vám hezký zbytek dne a uvidíme se v pondělí.